good evening, dear colleagues. A good evening, ladies. Dobrý večer, dámy a pánové. Naše první eh, zvláštní zasedání po eh, eh, svátcích, ale před dvěma hodinami díky vám všem kteří jste byli eh, přítomní na našem eh, společném zasedání tří výborů. To bylo velice eh, úspěšné zasedání. Před třemi hodinami jsme začali vyjednávání ohledně vesmírné politiky. Někteří kolegové se zpravodajem tam byli, takže pracujeme velice tvrdě do konce uh, eh, volebního období už nám zbývají jenom tři řádná zasedání. Takže je opravdu uh, zvláštní, uh, nebo to, je to mimořádná událost mít takové zasedání výboru, tak si to vašte. Uh, zejména hlasování. Já chápu, uh, že si to velice užijete. Někteří z nás jsou uh, z Polska a, a jsme velice smutní dnes večer. Ale to měli bychom to překonat a, a pustit se nebo hledět vpřed. A proto navrhuji, abychom tvrdě pracovali a sjednotili Evropu. Asi chápete, o čem mluvíme. Nebudu se vracet k naší debatě na plenárním zasedání. Takže eh, děkuji eh, za to, že jste tady eh, všichni s námi. Vezměte si kartičky, zašoupněte do přístroje eh, a budeme zkušeně hlasovat. Rádi, že jste tady zase po zvácích eh, Nezávazné hlasování. Zahajuji hlasování a končím jej. Dobrá. Tak to vypadá spíš uh, jakože jste rádi. Takže nejdříve přijetí pořadu jednání. Nikdo nemá žádné uh, připomínky, eh, nemá, takže bod čtyři. budeme hlasovat nejdříve o komplexní průmyslové politice v oblasti uh, umělé inteligence a robotiky. Kolega Ashley Fox uh, je uh, autorem této zprávy a nyní přejdeme k uh, hlasování. Kompromis E, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 49, kdo je pro. Pardon, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a přijato druhá část, kdo je pro, kdo je proti, to ověříme. Zahájí hlasování, končím hlasování. A zamítnuta. Druhá část. 50, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis F, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato 55 za první část, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel,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 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A ověříme 61. Já vám odpovím, že 60 odpadá protože pokud bylo eh, přijato, eh, mm, přijata 59, tak 60 odpadá. Je to v pořádku takhle? Takže 61. Ověřím hlasování už 61. Končím hlasování. Přijato. Kompromis G, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 74, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto 76, kdo je pro, kdo je proti, uvěříme 76. Končím hlasování. Přijato. 78 společně se 79, kdo je pro, kdo je proti, uvěříme. Končím hlasování. to. 82, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 83, kde je pro? Kde je proti? To také ověříme. 83. Končím hlasováním. Přijato. 85, kde je pro?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 kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 95, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a přijato. 96, kdo je pro. První část, pardon, samozřejmě, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme. 96. Končím hlasováním. Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, kde je proti, kdo se držel a přijato. Je 101, přijato 102, kde je pro, kde je proti, kdo se držel, přijato kompromiská, kde je pro, kde je proti, kdo se držel, přijato. 1, 1, 4, kde je pro, kde je proti, kdo se držel přijato, 100, 16, kde je pro, kde je proti. Kdo se zdržel? Přijato. 117, kde je pro, kde je proti. Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis L, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? Přijato. 125, kde je pro, kde je proti. Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis M, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? Přijato. 129, kde je pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato 130, kde pro, kde proti, přijato 132, kde proti, kdo se zdržel, přijato 133, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, ověříme. Končím hlasování. Přijato. Jury 3, kde pro, kde proti, kdo se držel, přijato 134, kde pro, kde proti, kdo se držel, přijato 135, kde pro, kde proti, kdo se držel, přijato 139, kde pro, kde proti, kdo se držel, přijato 142, kde pro, kde proti, kdo se držel, přijato 146, kde pro, kde proti, kdo se držel, přijato 148, kde pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato, 150, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato? 151. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? 138. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? 148. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? 141, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 144, kdo je pro, kdo je proti přijato, 145, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 149, kdo je pro, kdo je proti,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 kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 75. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 200. Jimko 16, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? 153, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? 179, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? Imko 21. Společně s s 8, se 182, kde je pro, kde je proti, kde je přijato, 183, kde je pro, kde je proti, kde se zdržel přijato, kompromis P, kde je pro, kde je proti, kde se zdržel přijato, Libe 16, kde je pro, kde je proti, kde se zdržel, přijato, 186, kde je pro, kde je proti, kde se zdržel přijato, 189, kde je pro, kde je proti, kde se zdržel přijato, 195 75, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato, 175, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato, 170, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato, 322, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato, kompromis Q, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato, Juri 4, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato, Juri 5, přijato, NV4, kde je pro? Přijato. NV5, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto NV6, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, eh, ověříme. And I close the vote. Končím hlasování. Přijato. NV9, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto NV12, kde je pro? Kde je proti? a musíme ověřit NV12. A končím hlasování. Přijato. 200, kde je pro? Kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 201, kde je pro? Kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis R. Kde je pro? Kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 204, kde je pro? Kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 205, kde je pro? Kdo je proti? Tak to uvěříme. 205. Kontrolujeme, kočím hlasování. Zamítnuto. 206, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis S, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 210, eh, přijato 211. Přijato 214, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato 216, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato 223. Přijato 224, kde je pro? Kdo se zdržel? a přijato. Kompromis T, kde je pro? Přijato. Doufám, že nám nedojde abeceda. Libe 17, kde je pro, kde je proti, kdo se držel přijato. 232, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Uvěříme? Uvěříme. Nevidím EPP, jak hlasuje. Děkuji vám. Končím hlasování. Vidíte, tak to bylo zrovna důležité. Zamítnuto. Já to vás musím všechny nevěděl. 234, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 236, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 235, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 234, kdo je pro, kdo je proti. Já ověříme 244. Končím hlasování. Zamítnuto. 245, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel a přijato. Kompromis U, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel a přijato. 247, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, ověříme. Prostě třeba zamítnuto. 246, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. 260, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis V, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 2 V, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis X, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis Y, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. Libe 10, kde pro,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 a omlouvám se, zapomněl jsem, kdo to první, kdo to první řekl. Angeliko, děkuji mnohokrát, to skvělý postřeh. To byla chyba, kterou jsem dělal schválně kvůli vám. Tak 304. Kompromis AD, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato, 311, kde je pro, kdo proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 311. Končím hlasování. Přijato. 317. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? O, musíme ověřit. Končím hlasování. Kompromis AE. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis eh, IMCO 3. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. NV 3. kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 323. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 220, 326. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 329. Kdo je pro? Přijato. 330 Přijato. Kompromis A. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 10. kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 11. Eh, kde je pro? Chcete to ověřit? Desítko? Dobrá, ověřujeme desítku. Končím hlasování. Přijato. 11, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 12, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 15, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 16, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 16. Končím hlasování.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 Přijato. Imko E. Zdržel a přijato. Imko F, kde je pro? Kde je proti? Ověříme. Pohlasoval dvakrát nebo něco takového. <laughs> I close the vote is accepted, clearly. Jasně přijato, omlouvám se. Imko G. Kde pro, kde proti, kdo se zdržel přijato. NV B, kde je pro, kde proti, kdo se zdržel přijato. NVC, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto D, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato E, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato F, kdo je pro, kdo je proti, Měli bychom toho věřit. NVF. Končím hlasování. Přijato. G. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? No to stejná většina, ale ověříme to. Bude to asi to samé. Končím hlasování. Přijato.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 39, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, a to. 41, přijato, 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 2, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 6, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zvěděl Přijato. A nyní závěrečné hlasování o návrhu eh, zprávy takto upraveném. Eh, hlasujeme po jménech. A končím hlasování. Velkou většinou přijato. Blahopřeji zpravodaj. Dear friends, very important, uh, report. Takže toto je velice důležitá zpráva, velice důležitá pro naši budoucí práci v EU, také pro následující činnosti výboru ITRE. Na příštím období nyní se dostáváme k rozhodnutí o energetické účinnosti. Je to úprava směrnice eh, tedy v souvislosti s důvodu vystoupením Spojeného království z Evropské unie. Spravodajem je Miroslav Poche. A Budeme hlasovat am blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A konečné hlasování o takto pozměněném návrhu, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování a končím. Přijato. Takže blahopřeji. Naš, měl bych poblahopřát zpravodaji, ale je to poněkud smutný příběh. Ale i tak blahopřeji Miroslave. Teď vstoupíme do meziinstitucionálního jedno, eh, jednání a zahajují hlasování o tomto. Ten, ten příběh je spíše smutný. Končím hlasování. A je to pozitivní výsledek. Děkuji Miroslave ještě jednou. A nyní se dostáváme k nařízení o agentuře ENISA, agentura EU pro kybernetickou bezpečnost. Spravodajkou je Angelika Niebler, která zde s námi sedí a budeme hlasovat o nařízení, které bude vstupovat tedy do meziinstitucionálního jednání podle pravidla tolik a tolik. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Skvělý výsledek, jako všechny předchozí výsledky. blahopřej Angelice a všem ostatním, všem ostatním. Je to velice důležitá věc, tento akt pro kybernetickou bezpečnost. Frederik Federle, zavádění a fungování domény o nejvyšší úrovně EU. a budeme hlasovat o nařízení, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Blahopřeji Frederikovi, skvělý výsledek. A přátelé, moje otázka. Ocenili jste hlasování? Líbilo se vám, protože jsme jich měli hodně. Bylo to jedno z posledních hlasování v našem mandátu. Děkuji vám, ale ještě tedy budeme pokračovat schůzí výboru ITRE. Ještě zde máme jeden další bod. Jeden bod ještě máme na našem programu. Jsme docela v předstihu. Takže pokud byste se mohli vzdálit potichu, tak bychom to ocenili. Raději bych byl samozřejmě, kdybyste tu zůstali s námi, kdyby všichni zde s námi zůstali. Raději bych byl, kdybyste neodcházeli vůbec tedy. Dobrá, takže začneme. Zřízení evropského. Nemohu pokračovat, bohužel, v těchto podmínkách. Point number eight on our agenda. Eight. Takže je to bod 8 zřízení Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center. Naše kolegyně Julia Reda je zpravodajkou a tento návrh předložila Evropská komise v září letošního roku, respektive už tedy loňského roku a souvisí tedy s navajícím víceletým finančním rámcem. Jde o vytvoření nového, nové agentury tedy pro bez, kybernetickou bezpečnost a pro programy Digitální Evropa. Jsou zde dva programy tedy a my do naší působnosti patří oba dva. Nebude možné to schválit v radě tedy do voleb, ale Mm, hlasovat v parlamentu na plenárce by se mělo nikoli v později než v dubnu, tak aby ta práce mohla pokročit a abychom to potom zjednodušili kolegům tedy v následujícím parlamentu. Kybernetická bezpečnost je zásadní téma pro nás. V tomto návrhu zprávy 114 pozměňovacích návrhů k textu původnímu Evropské komise naš, ve zprávě naší zpravodajky tedy. Máme půl hodiny, nebo tak přibližně, na diskusi, ale neměli bychom skončit později než 22.30, takže takže paní Reda, prosím, chcete zahájit diskusi? Ano, děkuji, pane předsedo, také děkuji všem kolegům, kteří se rozhodli, že zde zůstanou ještě v tuto pozdní hodinu na tuto diskusi v zájmu toho, abychom ušetřili čas. Nebudu tedy prezentovat všech těch 114 pozměňovacích návrhů, ale pokusím se vyjádřit relativně stručně. Nejprve bych chtěla poděkovat komisi za tento návrh za to, protože zřízení tohoto Evropského promyslového technologického a výzkumného centra sítě národních koordinačních center v budoucnu vlastně by to mělo mít zkratku CCCN. Ten návrh je skutečně eh, vhodný, protože dostáváme zde určité zprávy související s bezpečnostní téměř na denní bázi v současné době je zde vlastně také internet věcí, které vlastně všechno to se týká bezpečnosti náš všech. Například v roce 2016 eh, proběhlo hodně útoků na bezpečnost, souviselo to tedy s digitálními videorekordéry, které jsme měli v našich bílacích pokojích. Tato témata bezpečnosti internetu používáme pro informace, pro kulturu, pro komunikaci, pro účast na společenském životě a velká část internetu je zaměřena na ekonomiku a slož, skládá se ze standardních součástí různých eh, výrobků a různých výrobců a mnoho z těchto součástí eh, v souvislosti s aplikacemi jsou vytvářeny určitými komunitami a patří to open software. Takže samozřejmě zranitelnost těchto Eh, a kybernetická bezpečnost je velice důležité téma, proto navrhuji, že by se měla zlepšit odolnost, bezpečnost, spolehlivost jak softwaru, tak hardwaru, eh, zejména s tím open source software, který a s běžnou eh, infrastrukturou v oblasti bezpečnosti IT měl by se tedy stanovit eh, rámec pro, jak by tedy bezpečnost eh, internetu v Evropě měla vypadat, nové inovativní produkty a služby v eh, odvětví ICT vyrábějí malé a střední podniky. Samozřejmě má, jsme si vědomi výhod, které to poskytuje pro hospodářství, ekonomi. Proto jsou zde startupy, malé podniky, výzkumná společenství, také individuální globální odborníci, kteří přicházejí s inovativními řešeními a často také jsou zde určité podněty z oblasti občanské společnosti. Měly by se také do oblasti kybernetické bezpečnosti eh, zahrnout individuální odborníci, profesionálové a zástupci občanské společnosti, protože tyto hrozby mají velmi konkrétní dopady na veřejnost, proto by mělo také eh, toto centrum řešit eh, tyto obavy. Eh, není samozřejmě možné se stoprocentně vyhnout všem útokům. Je eh, potřeba eh, zpracovat takové závěry, které by vycházely. Využívají se konvenční prostředky a samozřejmě jsou zde, je zde také financování z evropských programů, které by se neměly využívat k vojenským účelům, takže mělo by to být jasně řečeno, proto já eh, Komise navrhuje, aby se usnadnil eh, výzkum v oblasti obrany prostřednictvím tohoto centra, protože nevěřím, že by se to mohlo plně financovat na základě evropských programů. Je to priorita pro Evropu, aby se propagoval právní stát, lidská práva, základní svobody po celém světě. Proto cílem těchto center by mělo být zlepšit integritu a odolnost sítí a informačních systémů eh, co se týká, eh, protože tam samozřejmě existuje určitá zranitelnost a, a je potřeba plnit tyto cíle bezpečnost ICT by měla být eh, řešena v civilním i vojenském kontextu. To centrum by mělo být podporováno stávajícími rámci pro kontrolu těchto technologií odvětví ICT se snaží plnit eh, požadavky, co se týká kompetentních, zkušených odborníků je to také v zájmu eh, rovnosti. Já proto navrhuji také, aby se zapojili eh, zapojila rovnováha pohlaví a geografická rovnováha do těchto ústředních center. A potom by se měl ujistit, že Evropský parlament bude vlastně na stejné úrovni jakožto členské státy při řízení těchto center už jsem zmínila, že návrh komise byl přijat pouze až v září loňského roku, takže nebude možné dokončit tento dokument v trialogu před evropskými volbami. Rada by mě mohla v březnu schválit všeobecný přístup, ale už, by to, už to bude pozdě na to, abychom zahájili trialog a dokončili ho do voleb. Proto se snažíme schválit to v prvním čtení v parlamentu, tak aby eh, od července příští parlament mohl zahájit trialog. Eh, ve středu 16. je pozně, eh, lhuta na pozměňovací lhuty a doufáme, že 19. února hmm, hlasovat, což samozřejmě vyžaduje dobrou koordinaci mezi všemi stínovými zpravodaji, abychom co nejrychleji dosáhli dohody a doufáme, že v březnu odhlasujeme pozici v prvním čtení. For your... Děkuji Děkuji také za úvod do problematiky. E, nyní dostanu slovo zástupci politických skupin. E, nejdříve Paul Rubik za EPP. Tak já bych chtěl začít poděkováním paní zpravodajce. E, domnívám se, že tady je třeba naléhavě konat. Protože tady může dojít k nedozírným změnám a škodám. My eh, v rámci STOA jsme nechali vypracovat čtyři různé studie, které byly oficiálně vyhlášeny. Ta první se týká automatické řešení dezinformací, to znamená možnost automaticky zjistit, v jaké kvalitě, v jakém množství, eh, v jakém Eh, jakým způsobem fungují dezinformační algoritmy. Myslím, že to bude do budoucna velmi důležité, aby tedy i na politické úrovni dezinformace, které pocházejí z vnějšku, eh, z území mimo Evropy a neví se, jestli od jednotlivců nebo nějakých kriminálníků nebo mezinárodních koncernů. V podstatě jde o to, aby eh, se to automatizovaně analyzovalo. Další skupina to je rozhodování a výzvy, čili transparentnost algoritmu, mapování algoritmu to do budoucna bude se dávat důležitou roli. A tato studie nám velmi dobře ukazuje, jaké tady máme možnosti a jak vlastně vypadají skutečné výzvy. My jsme vypracovali eh, návrhy eh, pro takový nějaký politický rámec eh, pro transparentnost algoritmy. A důležité je klást si tady otázku, eh, co je možné upravit zákonem, co nějakým, na nějaké dobrovolné bázi. No a pro nás tedy politiky je třeba říci, co je možné dosáhnout v oblasti vzájemného uznávání, co by se mělo harmonizovat. Proto eh, ta studie o kybernetické bezpečnosti a evropská společná bezpečnostní a obraná politika. Mm, tady je důležité to, že eh, se do detailu analyzují možnosti eh, civilního, civilní ekonomiky, i té eh, vojenské větve. A tady jde o to, aby se k transparentnosti zde něco přidalo. Eh, proto je důležitá také umělá inteligence a proto ta čtvrtá studie, a toto je nařízení o nebo eh, regulace dezinformace, dezinformací, za nimiž stojí umělá inteligence. Myslím, že to je Eh, vhodné pozadí k naší zprávě z vlastní iniciativy, protože eh, důležité je, aby jednotliví členové naší Evropské 28 neplýtvali, neplýtvali prostředky, aby tedy se vůči různým trolým farmám a podobně postupovalo koordinovaně. My jsme také uvažovali, jak by v Evropě bylo možné zajistit bezpečnostní architekturu. Navrhli jsme třífázový model. První fáze by byla eh, vlastně architektura, znamená hardware, software a to musí jít do veřejné soutěže zvlášť. Eh, je to otázka tedy nejlepších eh, postupů a Eh, takzvaná eh, beauty contest, tím by se pak eh, vyhrál, tedy vybral ten nejlepší systém. Tento vítěz by ovšem už se potom neúčastnil další fáze, to je té instalace, a také se nebude moci účastnit třetí fáze a to je provoz a udržba těchto systémů. Čili to, tím se musí zabývat další, třetí organizace. No a vlastně tyto kontroly mezi čtyřma očima, mezi třemi institucemi, které budou zájemně nezávislé, by měly zajistit optimální míru transparentnosti. A přičemž eh, nejméně jedna z nich by měla být evropská firma. Čili Eh, jestli to bude jedna nebo dvě, a tam se ještě můžeme pobavit, ale prostě je třeba zajistit to, aby takto si Evropa vytvořila vlastní kompetence v této oblasti. Takže já o tom do budoucna ještě budu sepisovat zprávu a nyní děkuji tady paní zpravodajce za její práci. Děkuji, děkuji Pole za tyto konkrétní návrhy a výsledky eh, výzkumu. Bylo to tady Eh, dlouhé, ale to znamená, že i ostatní teď mohou hovořit, jak dlouho jim bude libo. A samozřejmě také zpravodajka na závěr. Tak a nyní paní, paní Griffin, opět neomezeně za socialisty a demokraty. Ano, děkuji, Jiři. Já myslím, že budu velmi populární, pokud opravdu budu hovořit dlouho. Tak, já eh, zastupuji Jense Gajera, eh, který je naším stínovým zpravodajem a dnes musel zůstat v Berlíně. A chtěla bych tedy eh, vyjádřit, vyjádřit kondolence k té tragédii, k níž došlo v Polsku v posledních dnech v rámci Brexitu tedy opravdu je těžko Eh, pro nás hlasovat tedy o těchto eh, účinnosti eh, obrany a účinnosti energetické. No ale pořád ještě je naděje, možná, že, <clears throat> možná, že přece jenom se zdržíme dále. SAD souhlasí s tím návrhem pro kompetenční centrum kybernetické bezpečnosti Chceme tedy také rozšířit konkurenceschopnost našeho kybernetickou bezpečnostního sektoru v Evropě, abychom chránili občany i ekonomiku účinným způsobem proti narůstajícímu množství kybernetických útoků. My eh, si myslíme, že eh, komunita, která se zabývá Eh, kybernetickou bezpečností a kompetenční centra eh, v českých zemích by měla spolupracovat. Já děkuji paní zpravodajce Hereda a myslím, že je třeba k té kybernetické bezpečnosti přistoupit takovým celostnějším způsobem. To znamená, že součástí toho musí být také eh, povědomí a vzdělávání. Navíc je tady několik bodů, které by si zasloužily určité vysvětlení. My určitě podporujeme eh, spolupráci a jakousi synchronnost mezi eh, sektorem eh, občanským a sektorem obraným. To znamená, že by se měly projekty pro dvojí použití používat také, financovat také z Evropského bezpečnostního a obranného fondu. Dále je třeba, aby eh, tato střediska eh, na kybernetickou ochranu se eh, více zaměřovala na malé a střední podniky, které jsou zranitelnější. Navíc musí to být komplementární s ostatními akcemi na úrovni EU v oblasti kybernetické bezpečnosti, spolupráce a synergie s orgánu Chceme eh, eh, mít tedy další, například ESCO, spolupráce tedy v této oblasti a myslím, že komise to nedospracovala dostatečně. Dále eh, důležitý bod chceme a potřebujeme vedení této kampaně na úrovni Evropské unie, ať to bude EEA nebo EFTA, prostě na evropské úrovni. No a dále Eh, svou poradní roli by měly mít eh, například eh, tady ta průmyslová odvětví, které se to týká další. Takže těšíme se na další spolupráci na tomto tématu. Ano, děkuji, děkuji za tuto prezentace A nyní EKR, e kolega Tošenovský, který také nahrazuje Eh, také eh, nahrazuje stínové zpravodaje. Za slovo. V prvé řadě bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za skutečně návrh, který zase posunula k eh, lepšímu pohledu. Dovolte mi, abych se zmínil o dvou tématech, nejprve u kterých mám určitý otazník. Paní zpravodajka, a také to i zmínila, vylučuje duální využití, tedy zaměření pouze na civilní já jsem přesvědčen, že ehm, toto jsme již mnohokrát diskutovali a vždycky časem se ukáže, že musíme něco trochu pozměnit. Myslím si, že v rámci kyberbezpečnosti a kyberobrany bude potřeba najít nějaké spojení s, mezi i tím obraným systémem, protože eh, jednak, aby nedocházelo k duálním řešením a nemůžeme je izolovat od sebe, eh, protože obranný systém Eh, se stává i eh, se musí zaměřovat i na kyberbezpečnost a kyberobranu. Takže tam bych viděl velmi nutné najít propojení mezi civilním a, eh, a armádním propojením. Druhé téma, mám určitý problém s, a nesouhlasím s tím, že by parlament měl ve správní radě pět zástupců, a to pro, protože v jiných agenturách také tento problém jsme řešili a nemyslím si, že by v takto expertních záležitostech eh, musel mít parlament své zastoupení. To je skutečně na vysoké eh, expertní úrovni. Pokud se jedná o další témata, eh, také si nemyslím, že by bylo úplně dobré v rámci hlasovacích práv, aby 50 eh, podílu hlasu měla komise, což by znamenalo prakticky veto a mm, vytvářelo by to určitý, určitý problém i v samotných těch eh, diskuzích. Stejně tak eh, mm, členské státy, aby byly zastoupeny podle výše členského příspěvku, myslím si, že by to také mohlo způsobovat určitý, určité nejasnosti. Co si myslím, že je důležité posílit je eh, co největší eh, synergii s Enisou a s jejími úkoly, protože Enisa se skutečně stává určitým centrálním, eh, centrálním řídícím střediskem v rámci Evropy. Stejně tak bych byl velmi rád, kdyby se nám podařilo najít větší otevřenost a možnosti spolupráce s přátelskými třetími zeměmi, Eh, s tím, že máme předvečer hlasování v Británii, myslím si, že toto by eh, bylo ku prospěchu věci. Eh, velmi děkuji paní zpravodajce za ten předložený návrh a těším se na další spolupráci. Thank you very much. Thank you. Bardzo dziękuję kolego. Děkuji, pane kolego. Angelika Mlinar za ALDE. Thank you. Not being replaced by anyone. <laughs> tak eh, já se k tomu nebudu stavit zase tak otevřeně, ale eh, pokusím se eh, vyjádřit se co nejstručněji a nejvystěžněji. Děkuji především paní zpravodajce za návrh zprávy také eh, za připomínky eh, k kolegům, abychom, eh, děkuji kolegům, abychom věděli, kam se které frakce ubírají. Zejména vítám ten návrh zprávy, pokud jde o úlohu, kterou zde má mít Evropský parlament, aby se dosáhla větší transparentnost v řízení. Dále větší soulad tohoto v rámcového systému a tady je ten silnější, eh, silnější zapojení do ENISy eh, v rámci toho aktu o kybernetické bezpečnosti. A potom také eh, si vážím to, jak jsou zde rovnoměrně zastoupeni všichni různí aktéři v kybernetické bezpečnosti. Zároveň, jak říkali kolegové, budeme se ještě budeme muset bavit o omezení tohoto návrhu na civilní použití, což podle toho, jak já jsem to pochopila, by mohlo být eh, eh, škodlivé vůči té iniciativě jako takové. nenom, že by to vylučovalo eh, možnost financovat z jiných zdrojů financování, ale tímto způsobem bychom také přišli vlastně o zkušenost se sdílením odborných poznatků. A jako zpravodajka pro Digital Europe, ze kterých 2 eh, miliardy půjdou na kybernetickou bezpečnost, a bude zpravovat eh, to Centrum kybernetické bezpečnosti, eh, podporuji koordinaci mezi Evropským centrem, národními koordinačními centry a evropskými digitálními, tedy digitální inovace. Takže opravdu tady eh, musíme vyvinout významnou aktivitu, abychom ehm, mohli eh, se eh, tedy dostat k tomu, aby to lidé mohli využívat. My si musíme se postarat o to, aby to bylo dobře implementováno. Takže těším se na plnou spolupráci se zpravodajem a se všemi nimi zpravodaji. Thank you. Thank you very much, madam. Um, next speaker. teď bude hovořit pan Kolíček, pan místopředseda. Předsedo, využiji toho, že zde máme české tlumočení, na rozdíl od minulé, eh, dokonce tří výborového sezení. A <clears throat> chtěl bych, zbytečně nebudu opakovat to, co říkal tady kolega Tošnovský nebo tady Angelika Minár. S čím mám problém, to je eh, dvojí užití technologie – a druhá věc, eh, zrovna Česká republika je sídlem eh, jedné z největších agentur, která se zabývá eh, kyberbezpečností, takže si myslím, že by bylo dobré, aby to zastoupení tam bylo spíš paritní, čili nikoliv podle velikosti příspěvku do nejrůznějších kolonek Evropské unie, ale paritní. Prostě máme 27 států, ty jsou rovnoprávné. Pokud se týče kolegyně z Velké Británie, já myslím, že ta spolupráce bude pokračovat a že to nebude jenom s Velkou Británií, protože kybernetická bezpečnost to je celosvětová záležitost a ta se netýká jenom Evropské unie nebo jenom Velké Británie nebo jenom Spojených států nebo Ruska nebo Japonska. Prostě to je celosvětová záležitost a na tom budeme muset asi pracovat společně bez ohledu na to, kdo má nějaké ideologické klapky nebo nemá to je pro naši bezpečnost nás všech. Děkuji za pozornost. Thank Děkuji vám, Jaromíre. Vážení kolegové, eh, rakouské předsednictví třetí eh, zástupce Rakouska a také z ELF, paní Kapl. Vidíte, je vás tady víc než z <laughs> odjinut. Děkuji. Eh, vypadá to, že to tak je, že eh, Rakousko má nějaký mimořádný eh, zájem na středisku kybernetické bezpečnosti. Ehm, takže mi to velice těší. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce a stínovým zpravodajům. Myslím, že bylo velice důležité tohle zpracovat ještě v tomto legislativním období. Jak jste na to tlačil vy, pane předsedo, musíme si uvědomit, že kompetence v této oblasti v Evropě eh, musíme se postarat o to, aby zůstala, aby se posílila. A myslím si, že tady je podstatná úloha těch kompetenčních center a těch eh, podřízených národních koordinačních center, aby eh, jako inkubátory fungovaly eh, malé a střední podniky a začínající podniky, aby eh, se tady vytvářelo více systémových řešení k, eh, k kybernetické bezpečnosti. Víme, jak velké jsou každoroční ty škody z kybernetických útoků větších a menších a jak enormní potenciál je v rozvoji digitálních kompetencí. A jedna věc, a to je velmi politování hodné, Očividně je eh, tady přetížená Enisa, která se má teď eh, vydat úplně jiným, jiným směrem a ta kompetenční eh, střediska by vlastně měla být hlavním implementačním místem pro mm, nasazování těch kybernetických brstů na kybernetickou bezpečnost z horizontu a z Evropy. A uvidíme, jak důležitá nakonec budou. A já jsem každopádně chtěla říci, už věci, které už eh, zde do značné míry eh, padly. Eh, já bych si přál, abychom více vyzdvihli potřebu synergií a spolupráce. Za druhé, samozřejmě musí být zavedeno dvojí použití, protože máme obrovské ztráty u fondu a programu, které jsou už v jedné oblasti, ale také přicházíme o, o obrovské poznatky, pokud eh, tohle eh, nevyužijeme v eh, kybernetické bezpečnosti. A poslední věc, také už se tady o tom hovořilo, správní rada Myslím, že tam potřebujeme bezpodmínečně pět členů Evropského parlamentu a komise tady má mít eh, stejnou váhu jako členské státy a má mít veto, ale já si myslím, že členské státy by měly mít tuto eh, možnost také. Takže o těchto třech věcech se tady mluvilo a doufám, že v rámci eh, těch příštích zasedání sněmových zpravodajů budeme schopni se shodnout na dobrém a správné cestě k síle. Děkuji vám. Ještě někdo si žádá slovo? Není tomu tak. Už nikdo z Rakouska. Takže za Evropskou komisi pan eh, González Sancho z DG Connect. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Reda za tuto zprávu a děkuji všem vám, kteří hm, vyjádřili slova podpory k tom, tomuto návrhu Evropské komise. Děkuji. Mám několik připomínek, které bych zde rád stručně okomentoval, zejména k tématu malých a středních podniků. To už někteří z vás jste zdůraznili. To je naprosto nepochybné. Také jsem zaznamenal i ve zprávě paní Redy eh, zdůraznění významu open sources. A samozřejmě toto je jasné. Co se týká zastoupení, o tom se také někteří z vás zmínili. Myslím si, že celá věc spočívá v tom, že jsme se snažili najít tu správnou rovnováhu mezi zástupci a mezi řídící strukturou. To znamená, za základem je, aby skutečně byla ta správné zastoupení z těch zkušeností té expertízy. Souhlasím, že je důležité podívat se na to, aby to zastoupení bylo vhodné a aby také Evropský parlament byl zapojen, aby měl své slovo, které bude moci říci. To někteří z vás také zdůraznili. Je to struktura, která by Eh, se měla zabývat zejména zprávou řízením finančních prostředků a musí být ta pravidla, která budou stanovena, musí souviset s těmi programy Horizon 2020, program Digitální Evropa, ale je to otev, cesta je otevřená i pro jiné programy, které by eh, mohly být využívány pro tuto strukturu. Doplňkovost s Enisou, samozřejmě, to už je Samozřejmě někteří z vás také hovořili o roli komise. V tomto návrhu je to tedy financování EU a potom doplňující financování ze strany členských států. To je a komise vlastně bude takovým hlídat, takovým strážcem toho, jak tedy evropské fondy budou využívány. A poslední téma, o kterém bych se chtěl zmínit, je nadcházející vyjednávání. Samozřejmě je to asi příliš ambiciozní, že bychom toho dosáhli ještě v tomto volebním období, ale budeme se snažit spolupracovat s radou tak, aby to mohlo co nejrychleji jít do prvního čtení v parlamentu. A komise bude dělat všechno pro to, aby to postupovalo co nejrychleji. O tom jsem vás chtěl ujistit. Děkuji předseda, děkuji, děkuji vám velice za vaše připomínky. Pravděpodobně máme stejný úmysl jako Evropská komise. Julie, naše zpravodajka, chceš ještě něco říci? Zase nemáte časový limit. Děkuji, já vidím, že někteří už odcházejí. Já bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům za konstruktivní připomínky. Myslím si, že se poměrně zbližujeme. Je to tedy, je potřeba ujistit se, aby tato nová struktura eh, ne tedy se překrývala s funkcemi ENISY, která je operativnější. Já si myslím, že máme určité obtížné otázky, které budeme muset vyřešit, co se týká obrany, obrané složky a využívání různých rozpočtů. Já si myslím, že musí být stanovena velmi jasná pravidla i pro používání programu Digitální Evropa Horizon 2020, které se nesmějí využívat pro obrané vojenské tedy záležitosti. Já si myslím, že to financování z obraných technologií, to by nemělo být sem zapracováno, to spíše podkopává kybernetickou sekuritu, než posiluje jsem také poněkud skeptická k tomu, jak vlastně by bylo možno dodržovat povinnosti, kdyby ta eh, struktura, která se tedy mohla používat i financování tedy z obrany obromství. Já se tedy těším na další spolupráci i myslím si, že musíme pokračovat eh, dodržovat eh, do, povinnosti naší eh, smlouvy, aby bylo jasné, že to bude sloužit k civilním účelům v první řadě tedy. Děkuji vám všem. Děkuji, říká pan předseda. Vážení Přátelé, všem vám děkuji. 16. ledna 2019 v poledne je lhuta pro pozměňovací návrhy příští. Schůze výboru ITRE bude 23. ledna a určitě 24. ledna asi bude zkrác, zkrácené nebo možná i zrušená tato schůze. Takže 23. ledna je jisté, že se sejdeme, že se bude konat schůze. Takže děkuji vám, dobrou noc.